Přichází pan předseda. Krásné dobré ráno, dámy a pánové. Zahajuji zasedání. V souladu s článkem 216 odstavec 4 jednacího řádu vám sděluji, eh, že eh, k zápisu, který byl udělán včera eh, do 8.30 od 19.30 nebyla učiněna žádná poznámka, takže to platí za přijato. A nyní se hm, dostáváme k přípravě zasedání Evropské rady a k tomu má slovo pan Leskovič. Prosím pěkně. Dobré eh, dopoledne, pane eh, předsedo, vážení poslanci, eh, pane místo předsedo komise. Jsem rád, že se můžu zúčastnit dnešní dopolední debaty o příštím o zasedání Evropské rady příští týden. Program je nabitý, je tam celá řada otázek, obrana, hospodářská měrová unie, a hospodářská sociální